Krásný dobrý večer, Evropo, vítejte k, Euro, k debatě Eurovize. Téměř za týden půjde Evropa k volbám do Evropského parlamentu. A dnes večer se budeme ptát těch, kteří chtějí vést Evropskou komisi příštích pět let. Vysíláme živě z Evropského parlamentu v Bruselu, kde šest kandidátů na funkci předsedy Evropské komise představí sebe a svou představu o tomto úřadu. Vysíláme živě po celé Evropě na členské stanici Eurovize, ale jsme také k vidění online po celém světě. Vítejte. Takže my jsme vašimi moderátory. Já jsem... A já jsem Markus Price a jsem korespondentem EU pro ARD. Já jsem Anastina Hejkile, jsem korespondentka finské televize v Paříži a budu vás provádět debatou na sociálních sítích. Ale tento večer není o nás, je o kandidátech pro evropské nejvyšší funkci. Takže prosím, uvíte, přivítejte Nikokého Španěla, který žije v Belgii, je odborářem a je kandidátem Evropské levice z Německa. Z Německa je tady Ska Keller za Evropskou stranu zelených. Je to její druhá debata Eurovize. A z České republiky Jan Zahradil, člen Evropského parlamentu za Alianci konzervativců a reformistů v Evropě. Z Dánska Komisařka pro konkurenceschopnost Margaret Vestager za Alianci liberálů a demokratů v Evropě. Z Německa Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany v Evropském parlamentu a špicen kandidát finally... A konečně z Nizozemí Franz Timmermans, první místo předseda Evropské komise a kandiduje za stranu evropských socialistů. This... Ale tato debata by nebyla ničím bez vás po celé Evropě a proto je tady Anastína. Ano, já budu mít na starosti sociální sítě dnes večer a vy jste klíčovou součástí této debaty. V průběhu vysílání budu, budu monitorovat um, reakce milionů Evropanů, kteří nás sledují online. Budou pokládat otázky, reagovat a komunikovat s námi v digitální sféře. Řekněte nám, co vás zajímá s hashtagem Tell Europe a uh, ozvěte se nám. Of course. Samozřejmě, každá debata má svá pravidla a tato se ničím neliší. Tato debata bude trvat 90 minut. Každý kandidát bude mít jednu minutu na to, aby zodpověděl na každou otázku. Během debaty každý z nich bude mít dvě příležitosti zareagovat na jiného kandidáta. A my opravdu vás všechny vyzýváme, abyste využívali možnosti reagovat, protože potom se rozvine opravdu živá debata. Každý z vás bude mít také možnost říct několik slov na začátek a nakonec a pořád, pořádí řečníků bylo určeno loce, losem. A nyní pan Niko Kue jako první. Krásný dobrý večer, já se jmenuji Niko Kue a jsem kandidátem za stranu Evropské levice. Narodil jsem se eh, v Asturii na severu Španělska. Můj otec byl horníkem a byl nucen opustit Španělsko, protože se postavil proti frankistickému režimu, proti Frankově diktatuře. Eh, přijala nás Belžie, přijali nás mimořádně solidární lidé a mohli jsme založit si tady domácnost, mohl jsem studovat, pracovat. A byli to právě tito obyčejní lidé, kteří mi dali ten smysl Evropy, projevovat solidaritu k druhým. Je to tato solidární Evropa, kterou jsem obhajoval, když jsem byl odborářským funkcionářem. Je to tato Evropa, a kterou bych i nadále chtěl hájit. Bohužel je to také Evropa, eh, kde se vyhýbají podniky platit daně. Je to Evropa velkých bankovních domů. To není Evropa solidární, já chci solidární Evropu. Děkuji, paní Skakeller. Krásný dobrý večer. Tato diskuse a tento večer jsou mimořádně významné, protože lidé na nás hledí a chtějí slyšet, jaká budou řešení. Víme, že celá řada věcí se nepodařila. Máme tady řadu výzev, boj proti změnům klimatu, nezaměstnanost. Evropa bojuje, aby splnila sliby, na kterých byla vybudována. A dnes večer bych já chtěla bojovat za jinou Evropu. Za Evropu, která chrání naši společnou planetu. Tu jedinou, kterou máme. Soci sociální Evropu, kde bude decentní, důstojné sociální bydlení zelenou Evropu, kde velké podniky budou spravedlivě platit daně a kde se bude nakládat stejně se všemi a kde budou chráněna lidská práva. Vím, že je možné vybudovat tuto rozdílnou Evropu, když ji budeme budovat s odvahou. Keller and next. Děkuji, Keller a nyní Jan Zahraděl. Dobrý večer všem. Já jsem přesvědčen, že všechny ty nové výzvy 21. století eh, nemůžeme mm, na ně reagovat eh, podle receptů, které vznikly před 50 lety, v podstatě z jiného století. Já chci Evropu, eh, která je menší, flexibilnější, decentralizovaná. Chtěl bych komisi, která respektuje všechny členské země stejně, malé, velké, západní, východní. Chtěl bych komisi, která respektuje národní vlády vlády spolupracuje s nimi, nebojuje proti nim, nesnaží se je vyučovat a tak dále. Jednoduše a prostě bych chtěl Evropskou unii, která dělá méně, ale lépe a která je schopna nastolit novou rovnováhu mezi evropskou a národní úrovní. A toto je Evropská unie a toto je ta změna, kterou já vám nabízím. Děkuji vám, pane Zahradile. Margaret Vestager. Já jsem Margaret Vestager, jsem eh, z Dánska, mám tři dcery, eh, byla jsem ministriní, byla jsem politickou eh, lídriní, jako komisařka pro konkurenceschopnost chci, aby firmy vám dodávaly dobré ceny, dobré zboží a aby všechno bylo férové. Já chci, abyste byli schopni žít eh, život podle své představy, abyste měli své šance. Evropa je ten nejlepším místem k životu eh, v celém světě, zejména pokud jste ženou. My jsme skutečně dosáhli mnohé, ale neděláme všechno dobře. Máme toho ještě mnoho. Klimatickou změnu, nové technologie, eh, tvorba společnosti, kde platí právní stát a tak dále. Proto jsem tady. Mač Margrethe Vestager. Děkuji moc krát, paní Vestager. A nyní má slovo Manfred Weber, prosím. Já bych vám chtěl poděkovat. Za uplynulé týdny a měsíce jsem měl příležitost cestovat po Evropě během předvolební kampaně a setkávat se se spoustou Evropanů. A zjistil jsem, že máme stejné obavy, strachy ze stejných věcí a chováme stejné naděje v budoucnost našeho kontinentu. A chtěl bych vám říci, že na základě této metody chci pracovat na úrovni Evropské komise. Chci Evropu, která bude blíže lidem a která se zajímá o konkrétní problémy občanů. Chci komisi, lidí. O to bych se chtěl snažit. A myslím si, že současný předseda komise Jean-Claude Juncker nazval eh, svou komisi komisí poslední šance. Je to předseda komise, který je z EPP a myslím si, že odvedl dobrou práci. A já bych příští komisi chtěl nazvat ne, komisi, ne komise poslední šance, ale chtěl bych ji nazvat komisí nových začátků, nové éry, eh, ochoty, eh, připravenosti a optimismu, kdy budeme budeme moci ukázat světu, kolik toho Evropa dokáže. Děkuji a nakonec Franz Timmermans. Děkuji, dobrý večer. Víte, ve svých rukou máte budoucnost Evropy. V příští týden rozhodnete o osudu Evropy na příštích pět let. Jsou lidé, kteří říkají, že Evropa a její občané na tom budou nejlépe, když se Evropská unie rozpadne. V to já ale nevěřím. A ti, kteří se k tomu chtějí vyhnout, nemusí nutně uchovat Evropskou unii takovou, jaká je. Já si myslím, že abychom Evropskou unii posílili, musíme ji od základu zreformovat. Je nejvyšší čas, aby aby velké firmy začaly konečně platit daně. Je na čase konečně zavést minimální mzdu ve všech členských státech. Je nejvyšší čas, aby muži a ženy dostávali stejný plat. Je nejvyšší čas, abychom ukončili násilí na ženách v Evropě. Je nejvyšší čas, abychom vymáhali principy právního státu ve všech členských státech. Je na čase, abychom se pořádně věnovali klimatické krizi. To je můj návrh pro vás dnes večer. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem za váš úvod a mm, e, jistě to bude zajímavá debata. Dovolte, abych se nejprve spojila s Anastinou online, která je naší moderátorkou se sociálními sítěmi. Už nám může říct nějaké reakce, nějaké tweety? Yes, Emily, welcome. Ano, Emily, vítejte ve středisku sociálních sítí. Jak vidíte, my tady sledujeme vaše komentáře a otázky s naším týmem. A ano, debata už začala, je velice živá. Otázky už se na nás sypaly ještě před samotným začátkem debaty. Pod hashtagem Tell Europe už teď eh, sílí jeho používání v Belgii a v Německu. Jak si jistě umíte představit, mluvit. Některá témata už nyní jsou velice populární online. Hádejte, jaká to jsou, já vám to řeknu. Brexit, změna klimatu, digitální soukromí a migrace. Sea-Watch eh, tweetuje pod hashtagem Tell Europe, že zachránili 65 lidí ze středozemního moře a to přímo dnes. Takže to je zcela zjevně vážný problém. Takže ozvěte se nám, komentujte, klaďte otázky, ptejte se pod hashtagem Tell Europe. A nyní se vraťme na pódium a začněme s debatou. Thank you very much. Děkuji, Anastino, za tento první vstup z kraje sociálních médií. A my začneme migrací. To je téma, Eh, které opravdu mm, vzrušilo mnoho Evropanů. Evropa nenašla politické řešení tohoto problému. Eh, myšlenka rozdělování uprchlíků naráží na odpor a dokonce, když přijede loď s několika málo desítkami, opravdu hm, naráží na odpor a nechuť eh, ze strany našich vlád. Naše otázka na kandidáty tedy je, vzhledem k tomu, jaké tady máme napětí eh, ohledně emigraci, Jakožto předseda komise, vzdal byste se úsilí o nalezení společného řešení a pokud ne, jak byste to vyřešili? Pan Zahradil, prosím. Děkuji. Tak já musím říci, že já bych eh, nikdy nezopakoval chybu, jaké se do, dopustila současná komise. To byly ty povinné kvóty, které naštěstí nefungovaly a které tedy bohužel pouze rozdělily eh, západ a východ Evropy. Já myslím, že bychom měli najít jiné řešení, měli bychom respektovat suverénní právo eh, vlád a parlamentů v členských zemích, komu a jak chtějí udělit nebo nechtějí udělit azyl, případně je zde usídlit eh, nebo ne. Určitě musíme bojovat proti pašování lidí, eh, musíme také umístit přijímací střediska mimo Evropskou unii, eh, jinak si s tím neporadíme. Samozřejmě eh, musíme také navázat readmisní dohody s dalšími zeměmi, a pokud ano, budeme s nimi eh, spolupracovat velice úzce a musíme především stabilizovat situaci v Africe. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Co byste udělal vy, Manfrede Webere? Eh, tak eh, jediné řešení je evropské řešení. Jako EPP mm, uznáváme eh, dva pilíře. Především tedy musí naše státy kontrolovat migraci, nikoli pašeráci lidí. Čili proto žádáme, aby okamžitě bychom umístili 10 tisíc pohraničníků na naší hranici. A další věc, eh, my víme, jak to tedy dopadlo eh, na Lampeduze. My máme také humanitární zodpovědnost a musíme se tedy eh, toho ujmout. To znamená, například také Afriku, kde opravdu musíme pomoci, pomoci s tím rozvojem. Čili my skutečně potřebujeme mít jasnou kontrolu hranic a také rozvojovou pomoc a Angela eh, Merklová a Německo ukázala, že eh, Německo je připraveno eh, převzít zodpovědnost, ale skutečně musíme i chránit hranice. Obojí je nezbytné. Pane Kvě, co vy? Připomínám, že migrace je obrovským lidským dramatem. Já sám jsem synem nelegálních uprchlíků, protože my jsme přišli do Belgie bez dokumentů. A e, už jsme e, byli svědky více než 30 tisíc mrtvých ve středozemním moři. Lidé ztrát přicházejí o život a já si myslím, že odpovědnost Evropské unie je mimořádně významná. Je třeba snažit se stabilizovat situaci. E, pro evropskou levici se mi to jeví tak, že migrace je příležitostí. Dám vám příklad. Je to příležitostí pro celou řadu osob, osob, které nemají u sebe příležitost se rozvíjet pro nás neexistuje žádná invaze. 0,5 obyvatelstva Evropy reprezentuje migrace. Může to znamenat omlazení Evropy. Pro mě Eh, pro mého syna eh, eh, je to významné a já si myslím, že to, co tady řekl pan Weber, je skandální. To je jako finální řešení. A co byste udělala vy, paní Vestager, například v souvislosti s těmi loděmi? Já se domnívám, že důležité je hledat dlouhodobá trvalá řešení, Což je důležitější, samozřejmě je také nutno eh, chránit eh, životy, ale je třeba vytvořit ekonomické podmínky a to úplně nejdůležitější je, Vidím, že Evropané mají skutečně velké otevřené srdce pro uprchlíky, aby chránili ty, kteří to potřebují. Ale zároveň je třeba nalézt prostředky, jak řídit migraci a jak ji udělat legální. A proto potřebujeme právě společná řešení, potřebujeme společný asilový systém, potřebujeme společné zároky a musíme diskutovat o tom, jakým způsobem to můžeme provést. Musíme to udělat dohromady, jinak se nám to nepodaří. Děkuji. Takže eh, my jsme se dozvěděli hodně toho, co bychom měli dělat. A nyní Franz Timmermans, který je první místo předseda komise, tak co je ještě třeba udělat lépe? Já si myslím, že zejména pokaždé, kdy někdo zemře na středozemním moři, ztrácí Evropa kousek své duše. Ztrácíme svou hodnotu tím, že tento problém neřešíme. A za druhé, zatímco lidé se plaví po středozemním moři, musíme se o tyto lidi starat. A neměli bychom ukládat pokuty rybářům, kteří je zachraňují, jako to nyní dělá italská vláda. To je nepřijatelné. Za třetí, je potřeba bránit lidem, aby do těch lodí vůbec nasedali. A k tomu, a s tom souhlasím s panem Webrem, potřebujeme velký plán pro Afriku. Musíme pochopit, že osud Evropy je svázán s osudem Afriky. A pouze na základě těchto opatření a lepší ochrany hranic a dohody, dohodami s třetími zeměmi to nevyřešíme. Potřebujeme také solidaritu v Evropě. Solidarita se netýká jenom toho, co se nám hodí, ale občas i toho, co se nám nehodí. A jestliže země střední a východní Evropy budou dále odmítat být solidární, tak se do Evropy vrátí hranice v místech, kam už dávno nepatří. A to bude na úkor všech občanů v Evropě. To tomu musíme zabránit, potřebujeme solidaritu. Děkuji, děkuji, Franci Cimrmane, Timrmane. Paní Skakela, co byste udělala vy? My zcela jasně žádáme evropskou solidaritu. Musíme se spravedlivě dělit o odpovědnost. Musíme také podporovat komunity, které už nyní dělají tolik pro to, aby vítali lidé, kteří eh, jsou eh, potřební. Je těch iniciativ nesmírně mnoho, ale nepřijatelné je to, co se teď děje ve středozemním moři. Tam se lidé topí, my víme, kde jsou, eh, volají do záchranářských center, tam nikdo nebere telefon. Itálie říká, zavolejte Libijcům, migrantům. V Libii to nikdo nebere, tam probíhá občanská válka, neexistuje tam pobřežní stráž a my dokonce těm milicím, které si říkají pobřežní stráž, poskytujeme podporu. Takhle to nejde. Potřebujeme evropské pátrací a záchranné akce. Nemůžeme dopustit, aby jeden jediný člověk zemřel ve středozemním moři. Děkuji vám, děkuji. Děkujeme za první kolo odpovědí. Naše druhá otázka se bude týkat nezaměstnanosti mládeže. Když se na to podíváme detailněji, tak vidíme, že tady je veliký rozdíl mezi zeměmi na severu a východě eh, a takovými, jako je Řecko, Portugalsko, Itálie a Francie. Nezaměstnanost mládeže je například v Řecku 39 ale jak si to vysvětlit? Příliš mnoho škrtů, jako v Řecku a Portugalsku, nebo snad nedostatek reform, jako třeba ve Francii a Itálii? Naše otázka na kandidáty zní, jak byste se snažili dát těm třem, celým třem milionům mladým Evropanům práci. Pane Zahradile, máte slovo. Za prvé, musí být jasné, že není to Evropská komise, která vytváří pracovní příležitosti. Biznis vytváří pracovní příležitosti a Evropská komise by měla vytvořit příslušné prostředí dobrou legislativou a nalézáním dobrých programů v rámci svého rozpočtu. Některé tyto programy již byly rozvinuty, například digitální Evropa, která byla, domnívám se, dotována 10 miliardami eur. Máme také Horizont Evropy, který podporuje výzkum a vývoj z další částí evropského rozpočtu a máme také program Invest EU, kde se kombinují soukromé i veřejné zdroje pro zlepšování infrastruktur. Domnívám se, že potřebujeme řešení konkrétní přímo na míru, protože máme různou ekonomii a máme také jejich různou strukturu a když se podíváte na Evropu, tak vidíte, že v některých zemí eh, tady máme nízkou nezaměstnanost, mezi zemi je nižší než 3%, čili eh, řešení na míru a dobrou legislativu, to jsou má řešení. Radio. Děkuji, pane Zahraděle. A nyní eh, pan Manfred Weber, Německo Německo. Eh, Německo neustále tedy trvá na škrtech a na eh, zadlužení maximálně 3%. Eh, je to taky váš návod na boj proti zaměstnanosti? Tak já myslím, že je jasné, že tedy mladá generace může mít tedy eh, jakousi výhled do budoucna, jenom když bude mít práci. Takže musíme být zodpovědní a zároveň solidární. Já bych chtěl eh, popsat jednu věc. Eh, já jsem byl v Portugalsku, v Portu, a hm, vlastně oni eh, de facto se neptali na minimální mzdu, jak to navrhují eh, socialisté. Oni žádají o eh, práci, o dobře placenou práci, aby mohli vytvořit rodiny. A to může přijít jedině od dobré, robustní ekonomiky, infrastruktury, otevřenost a také společný trh, který je silný a bude ještě silnější do budoucna. Takže skutečně vytvářet místa tímto způsobem. Děkuji mnohokrát. Tady máte, tedy každý připomínám dvě karty, abyste vyzvali svého kandidáta. A teď Niko Kue. E, dobrá ekonomická politika, je to dobré řešení pro to, aby se snížila nezaměstnanost? No, nemyslím si protože jsou dlouho u moci a bohužel jejich politika je naprosto neefektivní. Eh, diskutujeme o tom, ale přitom se tady zvyšuje politika přísných škrtů, vytváří se prekarizace, zhoršování pracovních podmínek, eh, platy, které jsou nižší než minimální mzda a přitom mm, prostě rodiče musí pracovat až do 660 let a mladí lidé jsou doma, protože protože jsou nezaměstnaní. Je třeba pustit se do řešení důstojných pracovních podmínek a také na pracovní smlouvy na dobu neurčitou je třeba snažit se postupovat takovým způsobem, abychom měli minimální evropský plat, který bude nad eh, příspěvky v nezaměstnanosti, jinak nebudeme motivovat mladé lidi. A cílem každých z těchto mladých lidí je mít pracovní smlouvu na dobu neurčitou. A nyní Margaret Vestager. Je to prostě skutečně jenom eh, v tom podnikatelském prostředí, eh, tak abychom tedy eh, tuto otázku vyřešili? Já myslím, že my můžeme udělat dvě věci. Evropské země se spojily proto, aby v každé zemi byla nabídka vzdělávání a tak dále mm aby lidé mohli, mít, mohli jít do práce. Prostě bez práce samozřejmě nemají budoucnost. Je pravda, že musíme mít silnou ekonomiku, musíme mít investice, eh, firmy musí růst a takto vytvářet pracovní místa. A za posledních pět let vzniklo nových 12 milionů pracovních míst, ale mnohé z nich eh, nejsou dobře placené. A de facto my bychom se měli zhodnout na tom, že když pracujete na plný úvazek, měli byste být schopni z toho eh, solidně žít. A eh, také pokud se týče minimální mzdy, tak my máme tady eh, různé systémy, ale musíme se obrátit na sociální partnery, aby nám pomohli to nějak vyvážit. Evropská unie musí takto spolupracovat s českými zeměmi a pak se to podaří vyřešit. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát Franci Timmermansi, vy jako místo předseda Evropské komise a možná jako budoucí předseda Evropské komise máte slovo. Portugal, young people in Portugal. Když jsem v Portugalsku já, tak se mě tam ptají na Antonia Kostu, který přišel s plány na sociální růst. Eh, komise mu k tomu dala zelenou, ale Weber říkal ne, potrestejte Portugalsko. Na to se mě ptají vždycky v Portugalsku. Ale eh, abych se vrátil k otázce na mladé lidi, tak nejprve velice konkrétně. Rozšiřme Erasmus na všechny mladé lidi v Evropě bez ohledu na to, jestli jsou na vysoké škole nebo na střední škole, jestli mají práci nebo nemají práci. Protože tím získají získají zkušenost s jiným členským státem. A za druhé, postarejme se o to, aby, mediální, aby, aby minimální mzda byla 60% mediánové mzdy, což bude chránit mladé lidi před prácemi, kde budou mít 2 až 3 eura na hodinu. Potom rozšiřme program Záruka pro mládež, který byl velice úspěšný v několika členských státech. Měli bychom ho rozjí, rozšířit. A kromě toho snižme věk, kdy je možné jít k volbám na 16 let. Děkuji, pane Timmermanci. Já už jsem si myslel, že budou spolu neustále jenom souhlasit, ale ne, teď první eh, karta reakce. Pane Weber, 30 sekund budete mít a potom pan Timmermans 30 sekund na odpověď. Všichni souhlasíme v tom, že solidarita je zásadní v Evropě, ale k tomu se ještě pojí odpovědnost. A já bych chtěl všem připomenout, že v posledních pěti letech to byl socialista Moskoviči, kdo měl eh, na starosti tyto otázky a pan Dijsselblum, eh, Timmermansův kolega z Nizozemska, předsedal euroskupině, která přijala rozhodnutí o reformách a dnes je to socialistický eh, minister z Portugalska, kdo předsedá skupině ECOFIN, což je orgán, který má na starosti příslušné kroky. Takže myslím si, že všichni by se měli zhostit své odpovědnosti a socialisté by neměli útočit na své vlastní politiky. Děkuji mnohokrát, pane Timmermansi, prosím odpovězte. to vůbec nesouvisí s tím, co jsem říkal. Pierre Moskoviči se podíval na ty plány a řekl, že jsou v pořádku. Jean-Claude Juncker se podíval na plány Portugalska a řekl, OK, to by mohlo fungovat. A Manfred Weber z Evropského parlamentu řekl, ne, tohle nedopustíme, musíme Portugalsko potrestat, takhle to nejde. Přesně takhle to bylo. Sociální spravedlnost je teď v Portugalsku lepší, v, přibylo pracovních míst, protože ukončili politiku škrtů a to by mělo dělat více vlád. Děkuji vám, pane Termanci. A nyní jako poslední paní Skákele, prosím. Já si myslím, že ty škrty a úspory v Evropě eh, opravdu napáhaly hodně škod lidem osobně. Eh, lidé prostě vypadli z pracovního procesu, zejména mladí lidé, ale nejenom oni. Ale mm, také eh, de facto eh, to byla rána pro tu evropskou představu jakožto společného tvůrce prosperity. Nezapomínejme, že je, jestliže je někdo mladý a nezaměstnaný, to znamená, že bude mít po celý zbytek života nižší příjem. A to je problém pro celou Evropu, nejenom pro jednotlivé členské země. To znamená, že ta garance pro mládež by měla být něco povinného, měli bychom na to dávat peníze, měli bychom eh, zajistit, eh, abychom měli ta správná pracovní místa, investovat do zelené ekonomiky a tak dále. Není proč čekat. Investujme už teď eh, a tak, aby to bylo mířeno na sociálně ekologickou změnu ekonomiky. A ještě vidím, pan Zahradil chce něco říci. Já mám otázku na pana Timmermanse, jestli můžu. Souhlasil byste s tím, že úroveň nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech je velice různorodá. V některých zemích je to přes 10% a v jiných je to méně než 3%. Souhlasíte se mnou, že tohle je dobrý doklad toho, že národní vlády a národní parlamenty jsou eh, kompetentnější k tomu, aby vytvářely řešení uspůsobené svým zemím, než to dokáže Evropská komise? A souhlasil byste vy se mnou, že kdybychom opoužili stejnou logiku před 15 lety na strukturální fondy, tak by Česká republika tolik neprosperovala jako dnes a nezaměstnanost v České republice by nebyla tak nízká? Bez strukturálních fondů nevím, co by se stalo. A to byl právě projev evropské solidarity. Nesouhlasíte se mnou, že je to projev evropské solidarity eh, taky říkat, eh, my sice máme nízkou nezaměstnanost, ale zajímá nás, že v Jižní Evropě je přes 30% mladých nezaměstnaných a my to pomůžeme vyřešit? Děkuji vám, pane Tremansi. A e, teď myslím, že je jasné, proč e, tady chceme vyvolat argumenty. E, takže děkuji, děkuji paní Skákale, děkuji vám všem za tedy vaše odpovědi na otázky migrace a nezaměstnanost mládeže. A teď se podívejme, jak to vypadá na sociální médii. Anastino. Já můžu s potěšením říci, že už tisíce z vás se zapojují do debaty. Hashtag Tell Europe byl zmíněn už více než sedm tisíckrát a podívejme se eh, co eh, lidé píšou. A uvidíme, eh, jakého čísla dosáhneme do konce tohoto vysílání. Také proto, že eh, včera se nám příliš nevedlo v semifinále eh, písňové soutěže Eurovize. Dnes eh, se zapojte do této debaty. Mnozí z vás se nám píšete své důvody, proč půjdete k volbám. V průzkumu Evropského parlamentu jste uvedli, že budete hlasovat kvůli klimatickým změnám, protože chcete lepší Evropu, protože chcete zastavit takzvaný toxický nacionalismus a protože chcete, aby demokracie dále fungovala. Jak tedy reaguje online komunita na první témata? Podívejme se na to. Migrace rozhodně vyvolala velmi vášnivou debatu. Jeden uživatel z Belgie by chtěl, aby evropští občané měli dovoleno podporovat migranty přístřeším a potravinami. A mohu také říci, že panuje obrovský zájem o klimatické změny. Mnozí z vás posílají nejrůznější otázky na toto téma. Z Německa tu máme přímou otázku na kandidáty. Co uděláte pro to, abyste posílili boj proti klimatickým změnám a zabránili krizi? Zajímá nás, co si kandidáti myslí, takže se vraťme nyní k debatě. Thank you, Děkuji, Anastino, za to krásné svědectví. A teď se můžeme pohnout k dalšímu tématu, a to je životní prostředí a klimatické změny. Eh, máme tisíce mladých Evropanů na ulicích spolu s Gretou Thunbergovou, kteří demonstrují každý pátek eh, v těchto hnutích za svou budoucnost. Každý týden se objevují nové varující zprávy vědců, ale efektivní klima, ochrana ochrana klimatu bude velice drahá a mohli bychom přijít o pracovní příležitosti v uhelném automobilovém průmyslu. Čili naše otázka na kandidáty je, domníváte se, že musíme učinit nějaké oběti pro to, abychom zachránili naši planetu? Co byste činili? Udělali byste více nebo co byste dělali méně? A buďte konkrétní, prosím. Nejprve Margaret Vestager. Samozřejmě. Je to riziko, ale můžeme na to hledět jako na příležitost, protože miliardy pracovních příležitostí mohou být vytvořeny v této oblasti. Například budování vysokorychlostních železničních sítí pro propojení našich měst, aby se lidé už tolik nepřemístěvali letadly, ale vlakem. To by mohlo fungovat. Za druhé, celá řada věcí je připravena. My jsme si stanovili cíle, připravili jsme legislativu pro náš trh a celá řada a technologií, které potřebujeme, již máme. To znamená, můžeme investovat z evropských fondů, národních fondů a samozřejmě můžeme provozovat ještě daleko více ve výzkumu, ale nemusíme čekat na technologie. My už máme tolik dětí, které, věcí, které musíme dělat a je třeba systematicky postupovat a každý z nás může přispět svou osobní volbou. Ale nemůžeme to prostě decentralizovat na, jednoho, na, na jednotlivé občany. Je, jsou věci, které třeba dělat eh, společně. Děkuji. Děkuji a nyní skák. Předpokládám, že vy klimatické cíle berete velmi vážné. Ale jsou eh, zelení také schopni přijmout ztráty pracovních míst, aby jich bylo dosáženo? My to bereme velmi vážně a já myslím, že všichni bychom to měli brát vážně. Máme pouze jednu planetu a musíme ji chránit. Tady není prostor pro kompromis. Eh, prostě počkejme, počkejme, zatím nevíme, co bychom měli dělat, přesně to nejde. Eh, my máme politické nástroje, my máme opatření, která je třeba přijmout, jsou na stole a musíme tedy prostě se do toho pustit. Eh, bohužel mnozí hlasují proti tomuto pokroku v boji proti klimatické krizi. Já myslím, že krizi to skutečně je. Eh, třeba ta ztráta biodiverzity. Takže eh, skutečně musíme se tím zabývat. A co já bych udělala? Například Eh, to jsou dotace na evropské úrovni, které jsou proti eh, klimatu de facto. Měli bychom dotovat něco jiného, eh, například nové technologie a tím bude vznikat také spousta pracovních příležitostí v klimaticky příznivějších technologií a momentálně necháme prchat do Číny. A nyní Franc Timmerman, současný místo předseda Evropské komise. Máte už nějaký plán? Slyšel jste tu zprávu vědců? Vydáte ty mladé lidi? Ano, slychám to každý den desetkrát denně. Nejprve bych chtěl říct, že Ska Keller o tom hovořila naprosto jasně. Pan Kue je jeden z předních politiků eh, v Evropské unii, co se týče eh, klimatických změn. My tři už máme poměrně eh, dobré výsledky za posledních pět let v Evropském parlamentu a já navrhuji, pracujme dále v příštích pěti letech, aby Evropská komise učinila z klimatické krize svou prioritu a jsem si, jsem si je jistý, že přesvědčíme i mnoho liberálů a vytvoříme alianci od Ciprase až po Makrona A bude to naše nejvyšší priorita. Ale konkrétně, proč eh, nezdaňujeme kerosín? Zdaňujeme palivo eh, automobilů a vlaků, ale ne letadel. To je nepřijatelné. Proč nezavedeme daň na CO2 eh, pro všechny firmy v Evropě? To by byly příjmy, které potom můžeme vrátit lidem, aby si mohli vybudovat udržitelné bydlení. Například, proč nezavádíme tato opatření? To bychom mohli pokud se na tom dohodneme s členskými státy a pokud budeme schopni to prosadit s pomocí Evropského parlamentu. Děkuji vám a myslím, že eh, tady se jaksi vytváří možná první koalice. A teď jdu k opozici. Pane Zahraděle, eh, jak byste více nebo možná méně chránil klima? Eh, víte, já jsem eh, tedy eh, z té části Evropy, která byla před 30 lety tou snad nejznečištěnější částí světa. Za těch 30 let jsme skutečně poklesli o stovky procent ve znečišťování životního prostředí, čili je to dosažitelné sociálně udržitelným způsobem postupně pomocí nových technologií. Takže sociálně udržitelným způsobem a postupně postupně. Takže eh, upustme od nerealistických cílů, ale eh, tvrdíme a plníme to, co jsme podepsali. Komise by mohla a měla by změnit způsob, eh, jak třeba rozděluje dotace na společnou zemědělskou politiku. To by mohlo být ekologičtější, biofarmy a tak dále. A myslím, že eh, jednu dobr, jedna dobrá věc, kterou komise již zavedla, eh, to znamená jít na hektar. Ano, děkuji. Takže možná později. Děkujem. Děkuji, pane Zahradila. Teď pan Nikokvě. Já za prvé chci poděkovat všem mladým lidem, kteří již několik týdnů vycházejí do ulic, protože mají pocit, že je nikdo neposlouchá, ano, a nenaslouchá se jim ale protože evropští lídři nepředložili žádná konkrétní opatření. Například neobracíme se na ty odpovědné velké mamutí firmy, které jsou odpovědné za znečišťování životního prostředí, například ArcelorMittal. A samozřejmě já si myslím, ale vidíme všichni, že daně, eh, ty, které neplatí ty velké podniky, potom musí platit obyčejní občané. Já si myslím, že tady je řešení. Máme tady tradici v Evropské unii, vyrábíme Airbus, jiné věci. Proč tedy neuděláme něco společného, aby jsme jasně dělali něco pro klima, ať mi nikdo nevykládá, že nemáme peníze. Eh, mm, tady přece jedna skupina mm, víme, že fiskální podvody eh, jsou více než 60 miliardové. Děkuji. A nyní Manfred Weber. Eh, měl byste vyšší ambice eh, v ochraně klimatu než současná komise? Do roku 2050 bychom měli dosáhnout toho, aby Evropská unie byla uhlíkově neutrální. To je náš společný cíl. Já nevím, proč tady vytváříme nějaké eh, rozkoly, když se shodneme na tom, co potřebujeme dělat do budoucna. Strana EPP eh, je k tomuto cíli zavázaná, ale pokud jde o způsoby, jak toho dosáhnout, tak tady je diskuze nutná, protože nemůžeme akceptovat, že eh, na to doplatí důchodci a chudí v naší společnosti. Ehm, máme starosti o to, zda náš průmysl, výrobci Automobilu automobilů zvládnou eh, období transformace. Je potřeba udělat to tak, aby se všichni cítili respektovaní. A když hovořím o své straně EPP, tak mohu říci, že komisař Arias Kaněte z EPP představil iniciativy v boji proti klimatické změně a eh, myslím si, že tato snaha EPP bude pokračovat i dále. Děkuji mnohokrát, pan Timmermans. Eh, Jenom velice stručně. Eh, jistá nevládní organizace procházela hlasování v Evropském parlamentu za posledních pět let a nazvala EPP dinosaury. To neříkám já, to říká ta nevládní organizace. Podívejte se na výsledky hlasování. A za druhé, už mám plné zuby té výmluvy, že na to doplatí důchodci, že na to doplatí sociálně slabí. Víte, co, budete, víte, co bude opravdu bolet, když neuděláme nic? Pak nastane klimatická krize neuvěřitelných rozměrů. Pokud neuděláme nic, tak na to doplatí chudí jako první, protože ti nemají nemají kam jinam jít. Ti se nemůžou té krizi vyhnout. Musíme jednat. Čím déle budeme čekat, tím to bude dražší a tím tvrději to dopadne na chudé lidi. Manfred Weber. To jsou zase vzletná slova France Timmermanse, ale žádné konkrétní akce. My eh, potřebujeme snižovat eh, emise a systém obchodu s emisemi, který jsme zavedli v Evropské unii, můžeme rozšířit i na letecký sektor. To by byl důležitý krok. Nebo si položme otázku, proč nepodporovat inovace. Já eh, jako inženýr, já jsem profesí environmentální inženýr a věřím v inovaci. Ne v sankce, ne v zákazy, ne v regulační rámec. Já věřím v inovaci. A proto vytvořit Eh, horizont, který by investoval do technologií schopných řešit problém, eh, to je správná cesta. Děkuji, čas eh, vám vypršel, máme toho ještě hodně. Ještě tedy skákal, se chce zeptat něco tak vidím, že my se mezi politickými skupinami velice lišíme v přístupu ke klimatickým záležitostem. Eh, my chceme dělat eh, skutečně konkrétní kroky, takže moje konkrétní otázka na mm, Matra eh, Webra. Jestliže jste chtěli rozšířit povolenky, emisní povolenky, proč jste hlasovali proti eh, reformě tady toho? Teď tady máme tolik povolenek, které se třeba rozdávají zdarma a tak dále. Takže proč jste hlasovali proti reformě? Proč jste nepodpořili ambicioznější klimatické eh, cíle? Tak to nevypadá tedy zachraňování klimatu. Takže ještě velice stručně Eh, Manfred Weber, tedy zazněla zkrátka ETS, to je ten systém obchodování s klimatickými polovalenkami. Moje strana je ta, která se snaží něco realizovat. Můžeme být ambiciozní a je úkolem zelených eh, velice silně se zasazovat o boj proti klimatickým změnám a eh, Byly to odborové svazy a socialisté, kdo mi říkali, že pokud implementujeme cíle zelených, tak nás nečeká žádná budoucnost v našich pracovních místech. Takže buďme udržitelní. Udržitelnost podle OSN znamená ekologické ambice, ale také ekonomi- ekonomickou stabilitu a také otázka eh, udržitelnosti v sektoru technologií. Je potřeba to slučovat a nikoli rozdělovat. Budete odpovídat znovu, eh, protože tady máme další reakci. Ano, protože vy tady hm, trváte na tom, že můj kolega Miguel je členem EPP, ale on neudělal velikou práci, protože je členem EPP, ale právě protože pracuje na komisi. To znamená, jsme se snažili o dekarbonizaci transportu, dopravy. My pracujeme jako kolegium komisařů a toto není otázka práce jedné politické skupiny nebo strany. Musíme spolupracovat všichni. Je to tady za prvé a taky to děláme. A za druhé, už jsme udělali tolik věc, proč prostě už nezačít další věc místo toho, aby jsme ček, abychom čekali. Přesně to jsem říkal na začátku. Nevytvářejme tady nějaké umělé rozdíly, jsme na stejné straně. A upřímně řečeno, v liberální frakci máme mnoho přátel, kterým dělá starosti rychlost implementace. Do roku 2050 musíme mít uhlíkově neutrální průmysl. A já jsem odhodlán toho dosáhnout, ale nechci trestat chudé. Chci to dělat inovacemi a nabídkami na příští kroky, které nás posílí. Děkuji, pane Webre. A eh, pořád ještě Niko Kuje se chce zeptat. Pro mě je tento typ diskuse poměrně nesmyslný. E, my máme metalurgii v Liež a před osmi lety jsme měli veliké problémy. Odbory e, předložili celou řadu odborů, e, které by bývaly pomohly výrobě a také recyklaci materiálu. Představte si, že by se to nezavřelo, tyto podniky, ale mohli bychom prostě produkovat, vyrábět tady v Evropě. Ale vy jste Pane ta já nechtěl dát za pravdu Mitalu a e, chtěl jste, aby prostě k nám přicházely jiné podniky, které znečišťují Evropu ještě více v metalurgii. Já. Já bych chtěl říci, že si musíme uvědomit, že Evropané jsou ambiciozní a cílem příští Evropské komise by mohlo být přesvědčit zbytek světa, aby se řídili naším příkladem, protože sami klima nezachráníme. Musíme toho dosáhnout společně s našimi přáteli na globální úrovni. A proto Evropská komise, respektive Evropská unie, musí mít ambice na globální scéně a musí se tam zasazovat o globální vývoje a bojovat společně proti klimatickým změnám. A to bych já chtěl dělat. Děkuji, děkuji vám všem za odpovědi a eh, přejdeme k dalšímu tématu. A to je téma, které možná je trošku příliš technické, ale možná, že mnohé lidi toto štve. Je to symbol nespravedlnosti nadnárodní společnosti, jako je Apple, Google nebo Nike, eh, platí daně možná necelých 5%, zatímco my, jakožto občané, platíme 20 až 40%. Naše otázka na kandidáty. Které země v Evropské unie považujete za daňové ráje a jak chcete změnit jejich chování a zajistit například to, aby Amazon platil stejně daně jako knihkupec ve vaší ulici, paní Keller? tak eh, já myslím, že to eh, opravdu znám z první roky. Eh, když říkáte, že platí 5%, tak to je ještě moc. Někteří platí jenom 0,05% procenta. Takže skutečně tady s tím musíme něco udělat. A my zatím vidíme to, že členské země mění daně například v Irsku, Nizozemí, Lucembursku, Belgii, na Maltě, na Kypru a tak dále protože eh, změny se chystají, změny přicházejí. Ale potřebujeme dvě věci. To je digitální zdanění, eh, poněvadž mnohé eh, firmy jsou schopny se vyhýbat těmto daním a tedy je neplatí. A za druhé, Eh, my musíme mít jakési eh, minimální zdanění firem, protože jinak se budeme prostě předhánět v tom, kdo na levné daně naláká více firem. Takže tady s tím se musí něco dělat. Dobře, a ty země, které jste zmínila, jsou to daňové ráje? Eh, pro mě tedy <laughs> daňový ráje je tam, kde všichni platí spravedlivé daně. Děkuji mnohokrát. Paní Kellerová, jste stejně takovou optimistkou? Ano, doufám, protože skandál to, co tady teď máme, vy už jste se zmínila o tom, jak velké ty nejsilnější společnosti eh, o, utíkají od své odpovědnosti, neplatí tady ně a to stojí nás peníze obyčejných daňových poplatníků a potom nemáme peníze na to, abychom stavěli školy, nemocnice, abychom měli dobrý systém vzdělávání a zdravotní péče. A my musíme nastolit daňovou spravedlnost. A proto je třeba zdaňovat velké digitální společnosti, které se snadno vyhýbají zatím a e, musíme také zavést transparentnost a to musí platit pro každou společnost. A tady už jsme se snažili zavést pravidla pro takovouto transparentnost, aby bylo naprosto jasné, kolik zaměstnanců má společnost e, a tak dále. Bohužel liberálové a konzervativci a federalisté chtěli mít výjimky. A já si myslím, že my bychom neměli mít žádné výjimky v transparentnosti. Transparentnost platí pro všechny. Line. Děkuji a jako další Franz Timmermans. Eh, jméno vaší země už zaznělo. Je to daňový rád? Eh, ne, ne. Eh, vidíme písmo na zdi a všichni vědí, že se musí změnit. Já souhlasím s tím, že říkáte, že musíme mít eh, minimální eh, daňovou úroveň pro zdanění firm. Já bych řekl 18% jako minimum. Eh, aby tedy členské země mohly tu daň stanovit výše, ale ne méně. Ekonomika se změnila zcela zásadně. Jsme v době čtvrté průmyslové revoluce a opravdu máme tady firmy, které v podstatě neplatí nic. Takže my skutečně bychom měli se ptát Alexi od Amazonu, kdy budete platit daně? Ano, děkuji. A já mám ještě jednu otázku. Jestliže říkáte, že 18% by mělo být zdanění firm, jak přiměte Irsko, aby souhlasilo? Ano, eh, myslím, že Irové eh, věděli, že eh, v dříve nebo později to prostě musí nastat, to jinak nejde. Já myslím, že jsme schopni každého přesvědčit, že toto je cesta, toto je evropská solidarita. Děkuji, Franci Temanci. A nyní Jane Zahradilé, co vy si myslíte o transparentnosti? Tak nejprve bych chtěl říci, že patrně eh, spolu budeme hluboce nesouhlasit, protože já se domnívám, že státy mají právo zdaňovat firmy a Evropská unie není stát. Možná si někdo přeje, aby Evropská unie byla státem a v takovém případě chápu, že požadují celoevropské daně, ale já ne. Já se eh, domnívám, že je potřeba zakázovat daňové úniky a bojovat proti ním a byly podniknuty dobré kroky, Existuje výměna informací u každé firmy, jejíž obrat je větší než 750 milionů euro, eh, ať už platí daně řádně v tom nebo onom státě. Takže můžeme snadno identifikovat ty, které daně neplatí a ty danit na národní úrovni. Nemyslím si, že by měly být daněni na evropské úrovni. A mimochodem musím říct, že paní komisařka Vestager odvedla velice dobrou práci tím, že nastavila rovné podmínky a že se snažila eh, bojovat proti tomu prostředí v Evropě, kde se státy daňově konkurují. Děkuji, není eh, Nikolkuje. Eh, taky si myslíte, že Evropa by neměla hovořit do daní? Já se domnívám, že třeba si uvědomit, že máme Evropu, kde jsou oblasti, kde naprosto se zrušily veřejné služby, eh, mateřské školky, Prostě zrušilo se to, co znamenalo naše bohatství, to, na čehož výstavbu a udržování by tyto daně mohly e, sloužit. E, já si myslím, že by se měly harmonizovat daně na evropské úrovni a že by se mělo zabránit daňovým únikům, které existují na evropské úrovni, jsou tady pořád a nic se v tom neudělalo. Já si myslím, že je třeba zarazit už konečně ty diskuse a konečně začít něco dělat. Eh, dovedete si představit, že 850 miliard eh, těch úniků daní, eh, kolik škol by za to mohlo být, kolik nemocnic, co by za to šlo všechno napravit. A já si myslím, že si musíme uvědomit všichni, že e, tady máme co dočinění s finančními skandály, ale není možné, aby byli i nadále ti, kteří se vyhýbají daním, e, byli chráněni. Děkuji. Manfred Weber. Commission. Já musím říct, že jsem byl opravdu hrdým Evropanem, e, když Evropská komise se postavila proti Apple, proti Irsku, kde Apple tedy unikalo daním já musím říct, že eh, na, máme sílu na to, abychom prostě řekli, že daně se prostě platit budou. Protože my chceme bojovat proti daňovým rájům, my chceme mít digitální daň a skutečně potřebujeme nějakým způsobem přejít, projít tou transformací na digitalizaci, je třeba financovat. Že? Takže tady se musí něco změnit a e, také třeba, e, abychom o daních nemuseli rozhodovat e, jednomyslně, ale pouze většinou. Já myslím, že toto e, je jedna z lovinek, která by měla nastat. Já věřím obecně v daňovou konkurenci, ale eh, například v digitální oblasti potřebujeme společnou evropskou daň. Děkuji mnohokrát. Eh, v tomto stádiu debatě jste všichni už využili svoji první možnost reakce, to znamená z každému z vás. Zbývá ještě jedna možnost zareagovat na další z kandidátů. Děkuji mnohokrát. Mm, víme, že životní prostředí a zdaňování, to je žhavé téma. Jak to vypadá, Anastino? Cut the social media hub. Tak jsme zpátky ve středisku sociálních sítí, kde je nesmírně živo pod hashtagem Tell Europe, kde nám píšete. Chtěla bych vám za to poděkovat. Abyste měli lepší představu o tom, jací lidé píší online, chtěla bych vám ukázat eh, slovní cloud. Klima, a green, zelená. To je nejčastěji zmiňované klíčové slovo. A jak vidíte, tak mnozí z vás se zajímají také o eh, osoby samotných kandidátů, chtějí se dozvědět více o komisi a o volbách, které se chystají od 23. do 26. května. A potom další velice populární téma, na které jsme narazili, je eh, genderová rovnost. Mám tu komentář od osoby, kterou, kterou zajímá, jak budou kandidáti na, kom, na předsedu komise řešit platovou nerovnost mezi muži a ženami. Sílí také euroskeptická a populistická hnutí v několika evropských zemích a někteří z vás už jste dali najevo nedůvěru vůči Evropské unii. Mám tu tweet z Německa, který si myslím, že to velice dobře vystihuje to, jak se někteří z vás k tomu staví a jaký mají pocit. Lidé se domnívají, že Evropská unie není dostatečně známá její fungování, nedostatečně se to vysvětluje a uh, také se nedostatečně vysvětluje, co Evropská unie není a co nedělá. Pište dál pod hashtagem Tell Europe a pokračujeme v debatě na hlavním pódiu. Thank you very much, Anastina. And... Děkuji, Anastino. A nyní tedy přicházíme k otázkám o naší zahraniční politice. Eh, Evropská unie ve světě, kde dominují eh, Čína a Spojené státy. Eh, my často se jako Evropská unie dostáváme do sporu, ať se to týče Iránu, Nord Stream 2 nebo svobodný obchod prezident Donald Trump nám nyní vyhrožuje eh, daněmi, pardon, eh, cly na automobily, takže je to široké téma. A naše otázka na kandidáty, na předsedu Evropské komise, eh, pokud byste měli Eh, se dohodnout s, Do- s Donaldem Trumpem, což asi nastane, a aby Evropská unie neodpěla škodu. Jste připraveni otevřít evropské trhy americkým zemědělským produktům, včetně těch geneticky modifikovaným, jak to žádá prezident Trump? A jako první odpoví paní Skákeler. Ne. Ale já myslím, že musíme myslet kousek dál do budoucnosti. Asi se zamyslet se nad tím, jakou roli by Evropská unie měla hrát do budoucna. A já myslím, že je to role důležitá. Musíme to zvážit a musíme být jednotní. Já si myslím, že Evropská unie by měla být silou míru a lidských práv eh, ve světě. Tady bychom skutečně měli vysílat silné signály. Eh, my podporujeme například nejvíce aktivisty za lidská práva, ale nejsme zcela koherentní. My také jako členské země eh, někdy posíláme zbraně diktátorům, které, kteří potlačují tyto bojovníky. Takže to by se nemělo dá, dále jít. Eh, neměli bychom eh, jednoduše a prostě poskytovat naše banky k tomu, aby si zde diktátoři mohli ukládat své peníze. Tak to ne. Děkujeme mnohokrát, pan Franz Timmermans tak jak to řešit? No, tak eh, my tedy pokud eh, budeme skutečně jednotní, tak si s tím poradíme. Ale pokud někteří lídři v Evropě jsou nejlepšími kamarádi Vladimíra Putina, eh, oslabují Evropskou unii, tak nedosáhneme jednoty. My musíme rozumět, o čem toto je. Poprvé máme amerického prezidenta, který si myslí, že slabá a rozdělená Evropa je pro jeho prospěch. A to je pro nás strašně nebezpečné. Takže my potřebujeme evropskou jednotu a politické síly, které se domníváme, že Putin je náš nejlepší přítel spolu tedy s Farážem, Salvinem, Štráchem a tak dále musíme si uvědomit, že tito lidé nejednají v zájmu evropských eh, občanů. Eh, pokud to neuděláme, tak právě oni nám budou diktovat, ale to nesmíme v zájmu občanů dovolit. Děkuji vám, pane Termanci. A nyní Manfred Weber, tak můžeme skutečně říct ne Trumpovi? Americans are still... Ne, to vůbec ne. Američané jsou stále naši přátelé. Občané Ameriky jsou naši přátelé. Máme tolik společných hodnot. Svoboda tisku, nezávislé soudnictví, rovnost pohlaví, demokracie. Tolik toho máme společného. Proto eh, nemůžeme bojovat proti Američanům. To, co se teď děje v Bílém domě, to ovšem není náš přístup k politice. To musíme říkat jasně. Já bych nabídl americkému prezidentovi dohodu, eh, v obchodní dohodu o průmyslových výrobcích, ale jenom pokud budeme praktikovat partnerství. Pokud na nás chce tlačit a k něčemu nás nutit, tak se tomu Evropa musí postavit a zachovat se podle toho. Musíme tedy posílit jednotnost Evropy a zase potřebujeme ten mechanismus, o kterém se diskutovalo. Máme máme tu eh, myšlenku eh, jednomyslnosti, princip jednomyslnosti, proto Evropa nemůže dostatečně rychle jednat, jako je to v případě Venezuely, a je proto potřeba zavést většinové pravidlo. Takovýmto mechanismem můžeme velice posílit Evropu a oživit naše hodnoty na globální scéně. Děkuji mnohokrát, Manfrede Weber A nyní Nikokuje. Co si myslíte vy o stazích s USA a Čínou? Domnívám se, že smlouva o volném obchodu oslabuje Evropu, protože se nám nepodařilo eh, vnutit našim partnerům sociální a environmentální normy. Vždyť eh, se podívejme na to, že největší ekonomická mocnost, to, což je Evropa, když se podíváme na všechny naše země, eh, nedokážeme dokázat toho nebo zvládnout to, abychom byli respektováni. Eh, podívejme se na to, jak to funguje spravedlnost, takzvaná soukromá spravedlnost, která tady vládne. Podívejme se na Egypt a Velia, eh, protože Veolia spochybnil eh, minimální plat v rámci soukromé arbitráže, která často se koná se zavřenými dveřmi. V Evropě se často diskutuje o těchto smlouvách, ale <laughs> za zavřenými dveřmi, protože zemědělci i jiné obyva, jiní obyvatele jsou z toho vyloučeni a ty by do toho měli být zahrnuti. Tak se musí pokračovat. A teď, pane Zahradile, co vy byste řekl? I have to say that... Především musím říci, že obchod pro nás, pro Evropu, je prostě motorem ekonomického vývoje a růstu. Já myslím, že my bychom měli vyjednávat eh, se Spojenými státy, Protože ten transatlantický trh je obrovská příležitost bez ohledu na to, kdo zrovna je prezidentem Spojených států. Ale máme také ještě jiné trhy. A já jsem velice Eh, rád, že například jsme uzavřeli eh, dohodu o volném obchodu s Japonskem, což je skutečně eh, největší takováto dohoda na světě bez hlediska HDP. A myslím, že v tomto bychom měli pokračovat. Myslím, že bychom se Eh, měli eh, zaměřovat na svět a měli bychom být jaksi předvojem eh, svobodného obchodu, zejména vůči azijským zemím, poněvadž v tom je ekonomická budoucnost. Děkuji mnohokrát, Jana Zahraděle. A nyní Margaret Vestager, vy jste komisařkou pro hospodářskou soutěž. Vy jste byla konfrontována s těmito zeměmi. Co chcete vy v této oblasti? Well, there's room for a much more confident je to prostor pro mnohem sebevědomější Evropu. Jsme největší ekonomický blok na světě a s největším eh, obchodním partnerem eh, mnohem sebevědomější Evropa by taky mohla občas trochu ukázat zuby, protože pokud dáme přístup na náš trh, měli bychom taky my mít přístup na jiné trhy. A když požadujeme ferovou hospodářskou soutěž v Evropě, měli bychom taky bránit naše firmy, když se setkávají s nekalou hospodářskou soutěží mimo Evropu. A k tomu tohle musíme dotáhnout mnohem dále, než eh, jak je tomu dosud Chcete, abych přestala mluvit? Vykládám si správně vaše gesto? Naprosto správně. Ne, ne, můžete pokračovat. No, chtěla jsem říct, že jsme poslali do důchodu starý koncept eh, volného obchodu a místo toho říkáme, chceme obchodovat na základě hodnot. My totiž máme zájem na tom, jak probíhá zemědělství, jak se zachází se zvířaty, jak jsou na tom lidská práva. A proto obchodní dohody s Japonskem a Kanadou jsou tak pozitivní, protože takhle se dá obchodovat a vytvářet pozitivní hodnoty a vytvářet miliony pracovních míst. Děkuji. A nyní tady reakce pana eh, Nika Kuhe. Na koho se chcete obrátit? Pan Timmermans. Pan Timmermans je místo předsedou Evropské komise a já vím, že v jeho politické rodině, alespoň ve Valonii, byla velká opozice vůči této smlouvě eh, CETě s Paul Maněkem, který byl eh, předsedou hm, vlády ve Valonii. Eh, když tady existuje vize pro tuto smlouvu, tak se neakceptuje, aby se vyjednávaly v nějaké tajnosti za zavřenými dveřmi někde mimo Evropu. E, co pak nemáme dostatečně demokratické a dostatečně silné instituce, aby se o tom debatovalo s evropskými občany, aby demokracie se konečně uskutečňovala. Já vám to řeknu rovnou. E, to, co vy jste společně udělali, skutečně velmi ovlivnilo to, co se do smluv dostalo. Vy jste se tady zmínil o arbitráži. A teď je to daleko veřejnější než předtím. Dokonce to potvrdil i Evropský soudní dvůr v Lucembursku. To znamená, vaše akce nám pomohly, abychom pohnuli tuto debatu a vyjednávání směrem k otevření veřejnosti. Ještě jsme neskončili, musíme udělat spoustu věcí, ale obchodní smlouvy nejsou věci, které se rozhodují pouze za zavřenými dveřmi. Je to součást veřejné diskuse. Děkuji. Manfred Weber chce využít eh, své poslední možnosti a koho se chcete zeptat? Okay, I want to Eh, já bych chtěl eh, reflektovat eh, trošku něco o tom obchodu. 36 milionů pracovní míst v Evropské unii závisí na obchodě. My jsme prostě obchodní velmoc. Takže proto já těžko rozumím tomu, že levice, zelení například, nebo socialisté, oni vlastně říkají, Eh, ano, obchod by měl být naším nástrojem, aby svět byl lepším eh, místem. Já bych byl třeba proto, abychom eh, zakázali lidskou, pardon, dětskou práci. A toto, toto je vlastně ta otázka, která souvisí s obchodem. Prosím, ale opět vy se zase snažíte snižovat ekologické a sociální normy, eh, když čelíte těmto mezinárodním smlouvám. Vy nezavádíte správné mechanismy a nezbytnost, která by umožnila obrátit se proti snižující se kvalitě evropských norm a pořád tady vedete diskusi, která neumožňuje Evropanům udržet se jejich životní úroveň. Ano, je tady také eh, soukromá spotřeba na Evropské unii, která je poměrně důležitá, pane Webere. Máme tady mnoho eh, milionů lidí, kteří pracují pro tuto ekonomii a také pro obchod, eh, pro to, co vy vyjednáváte v těch smlouvách. A tady je důležité, aby eh, se to také obracelo k těmto občanům. Děkuji mnohokrát. Skakeler. Na mě jste také reagovali, tak předpokládám, že taky dostanu 30 sekund. Já si myslím, že obchod může hrát důležitou roli, ale musíme ho chápat jako nástroj, kterým se chceme chceme dostat k nějakému cíli. Nesmíme ho chápat jako cíl jako takový, že čím více obchodu, tím lépe. Musíme dávat pozor na to, co ten obchod dělá. Pokud bychom například liberalizovali všechny služby, tak by to nebylo dobře pro evropskou ekonomiku. Kdybychom těžili suroviny v jiných zemích, tak by nám to nepomohlo eh, vytvořit eh, globální multilaterální systém rozvoje. Musíme si tedy dávat pozor na to, jaký je to obchod, jak probíhá a za jakým účelem. Děkuji vám mnohokrát.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 Who do you want to challenge? A na koho se chcete obrátit vy v tomto tématu? Weber, because... Já mám otázku na pana Webera, protože k mému velkému překvapení řekl, že by podpořil pravidlo kvalifikované většiny v oblasti zahraniční politiky. Já se stále domnívám, že zahraniční politika je řízená národními zájmy a samotným konceptem státní suverenity. Například v Libii Itálie podporuje generála Haftara, zatímco Francie eh, podporuje, nebo naopak, eh, jedna z těch zemí podporuje eh, jednu stranu, zatímco druhá strana, druhá země podporuje legitimní vládu v Tripolisu. Jak to tedy jde dohromady? Jak můžete donutit většinovým hlasováním jednu zemi, aby úplně změnila svou orientaci? To podle mě nemůže fungovat a jenom by to prohloubilo tu propast mezi evropskými zeměmi. Otázka ale není, jak toho dosáhnout. Ještě předchozí otázka zní, je to nutné. A právě když si vezmete, co se děje v Libii, tak když se podíváte taky na vývoj ve Venezuele, tak trvalo čtyři týdny, než jsme dospěli ke společné evropské pozici proti Madurovu komunistickému režimu. Čtyři týdny to trvalo. Kvůli některým jednotlivcům, zejména z Řecka a Itálie. A to není Evropa, o které sním. Já sním o Evropě, která se bije za naše hodnoty demokracie, právní stát a svoboda. Eh, to je možné jenom, když přejdeme na pravidlo kvalifikované většině. To Evropu posílí v těchto otázkách. Děkuji Manfredu Weberovi a ještě jedna reakce od Margaret Vestagerové. Eh, na koho to je? A takže eh, na paní Ska, my jsme hovořili také o klimatických změnách. My máme tady ehm, slovinskou společnosti, eh, která je dobrá v elektrickém leteckém průmyslu. Eh, máme i další. A máme také eh, způsob, jak vlastně toto propojit do ekonomiky. A všechna tyto řešení jsou také možným artiklem k vývozu. Takže my eh, skutečně můžeme tedy do toho obchodu vložit taky ta nejlepší řešení, eh, která známe. Já souhlasím, eh, proč ne? My v současných ale obchodních dohodách nemáme žádnou klimatickou dohodu že jo, máme tady emise CO2, nezmínuje se to tam, nezmiňují se pařížské dohody a tak dále. Respektive jsou to jenom deklarace, které nelze vymáhat a sankcionovat. Takže toto musíme zakomponovávat do našich obchodních smluv. Eh, s tím se zatím jenom potýkáme a moc se nám to nedaří eh, Čili pařížské cíle se musí promítnout všude, i do obchodních smluv. Děkuji. Děkuji vám všem. Domnívám se, že jste všichni využili své možnosti. Pouze Franz Timmermans má ještě poslední možnost na reakci, takže ještě si na to počkáme. Děkuji vám všem za vaše odpovědi. A naším závěrečným tématem je ten vzrůstající pocit mnoha lidí, že Evropská unie již neplní svou funkci. Britové hlasovali opustit Unii. V Maďarsku Viktor Orbán vyhrává volby se sloganem Zastavte Brusel. V Itálii Matteo Salvini eh, jede na stejné vlně. A evropské hodnoty jsou ohroženy. Eh, už tady jsou dva mm, postupy pro porušení zásady právního státu proti Polsku a Maďarsku. Takže a účast lidí v evropských volbách klesá. Naše otázka, jak se si vysvětlujete vzrůstající euroskepticismus a jaký je váš podíl odpovědnosti? Já si nemyslím, že ten problém je větší. Ten problém eh, je pořád stejný. Nacionalismus, který rozděluje Evropskou unii. Jsou tu síly, které chtějí rozbít Evropskou unii a které neuznávají lidská práva ostatních lidí. To je ten problém, který v Evropě máme. A samozřejmě proti tomu musíme dělat mnoho věcí, které dělat můžeme. Především nedávat jim příliš mnoho prostoru, protože není přírodní zákon, že se musí neustále zvětšovat. A oni se také nezvětšují ve všech evropských zemích. Všichni my, Evropané, se účastníme na rozhodnutí o tom, kolik prostoru dáme nacionalistickým silám v evropských volbách. A jakožto evropské strany se musíme rozhodnout. Budeme spolupracovat s těmito extremisty. Bohužel eh, máme tu situaci v EPP, kde v Rakousku se tamní strana eh, paktuje s FPE. V Maďarsku máme problém s Orbánem stále nevyřešený. Takže otázka zní, eh, jestli bychom se od nich měli distancovat a říci, že nám záleží na evropských hodnotách a lidských právech, anebo ne. Pane Timmermans. Pane Timmermansi, eh, jaká je, jaký je váš podíl z odpovědnosti eh, v politice a komunikaci o této politice, o tom, co skutečně děláte? Aby bylo jasno, eh, lidé, kteří kdysi hlasovali pro mě nebo pro jiné tradiční strany, hlasují dneska pro extremistické a jiné strany. To je skutečně naše chyba. Eh, z nějakých důvodů nezůstali při nás a věří jejich lákání. Ano, vidíme Brexit, že? A skutečně eh, Spojené království to vypadá jako Game of Thrones na steroidech. A toto je skutečně eh, výsledkem této politiky rozdělování. My máme kolektivní zodpovědnost. A sice nabídnout eh, našim občanům to, že je vrátíme zpátky do toho evropského projektu, a že se to bude opírat o konstruktivní návrhy e, tradičních stran. Ano, my můžeme za to, že jsme se odklonili, ale my se musíme vrátit zpátky a vytvořit jednotnou Evropu, která bude řešit budoucí problémy. Děkuji mnohokrát a nyní Niko Kue. Evropská jednota existovala Evropská jednota se začíná rozpadat. Evropská mm, jednota hrozí rozpadem, protože tady byla vnocena politika přísných škrtů bezprecedentní proti evropským občanům, proti zemím jihu. A to je zarážející, když se podíváme na radikální hlasy. Ale eh, je přece strašné, co začínají dělat fašisti v Itálii, v Maďarsko a jindy. Je třeba zvolit si. Buď se tady budeme jenom soustředit na trh a zákon trhu, anebo si zvolíme osoby a budeme dělat politiku pro ně. A e, tady si myslím, že k čemu došlo? Snížily se jejich důchody, eh, rušily se veřejné služby a eh, ten špatný pocit se rozšířil tak, že lidé mají pocit, že prostě když uniknou do jednotlivých národních států, budou mít lepší ochranu, protože vy jste tady zavedli tuto politiku. Tak máme ještě dvě možnosti reagovat. Eh, jednu má Skákal, jednu má pan uh, Timmermans. Eh, a pan Weber není. Moje strana, to jsou křesťanští demokraté, patří k těm zakládajícím stranám Evropské unie. My vidíme, že nacionalismus a egoismus se vrátil na tento kontinent a to je něco, proti čemu musíme bojovat. Bojovat proti těm, kteří chtějí Evropskou unii rozbít. Eh, dvě věci. Za prvé, eh, musíme eh, usilovat o to, aby Evropská unie byla skutečná, skutečně demokratická. Brexiteři chtěli získat kontrolu zpátky pro sebe. A já říkám, že zde v této parlamentní komoře se bude rozhodovat o budoucnosti Evropy. A dále potřebujeme mechanismus, kterým budeme bránit své hodnoty. Musí to být nějaký závazný, nezávislý mechanismus na prosazování právního státu. Prostě pokud někdo chce evropské peníze, tak musí respektovat základní principy EU. Děkuji mnohokrát. Jen Zahradil jako lídr evropských reformistů a konzervativů chcete hájit Evropu? Já si myslím, že hlavní problém je v tom, že obyčejní lidé v evropských zemích se nezajímají o každodenní politiku a jsou tak trošku unavení z té nekonečné evropské integrace. Mají pocit, že se Evropská unie vměšuje do jejich životů, že ohrožuje jejich tradiční způsob života, jejich sociální návyky a tak dále. Takže ano, já jsem velice pro evropskou integraci a Evropskou unii taky. Ale jak jsem říkal na začátku, chci Evropu, která by dělala méně, ale za to lépe, která by byla štíhlejší, osekaná, flexibilní, decentralizovaná. Myslím si, že pořád jenom víc Evropy, víc Evropy, víc Evropy není univerzální odpověď na každý problém, což bohužel říká EPP a socialisti, kteří Evropu řídí posledních 25 let. A nemyslím si, že někdy přijdou s nějakou reálnou změnou. Děkuji mnohokrát, Jana Zahradile a Franz Timmermans. Já si myslím, že pan Zahradil ví velice dobře, že já názorově nesouhlasím s polskou vládou, jejíž straniční kolegové jsou ve stejné frakci. Lidé říkají, Polsko bude chtít odejít z Evropské unie, nedělejte to, lidé budou rozčarovaní. Jak vysvětlíte, pane Zahradile, že po třech letech tuhých konfliktů s touto vládou je podpora Evropské unie v Polsku vyšší než před třemi lety? Poláci přikládají Evropě větší důležitost než kdy dříve. Chtějí být součástí tohoto společenský hodnot. Tak jim to neberte, dejte jim to, umožněte jim to. Já nemůžu mluvit za Poláky, ale dám vám klidně příklad z mé země. 90% českých občanů samozřejmě chce zůstat v Evropské unii, což znamená, že se jim tak nějak líbí evropská integrace, ale přitom 75% občanů nechce přijmout euro. Takže to je jasný příklad toho, že lidé tak nějak mají rádi Evropskou unii, ale nelíbí se jim cokoliv, co z Evropské unie přijde. A my potřebujeme najít správnou rovnováhu mezi evropskou úrovní a státní státní úrovní, eh, protože tato, byla, tato rovnováha se kloní příliš mnoho na tu evropskou stranu zatím. Děkuji vám, pane Zahradile. Paní Vestagerová, proč se lidé odvracejí od EU? Já si myslím, že je tady řada důvodů a chcete-li věci změnit, musíte změnit nejdřív sebe. Eh, způsob, jakým spolu hovoříme, velice často hovoříme tak, jako kdybychom prostě drže skrývali nějaké tajemství se všemi zkratkami, které používáme. Minulý rok jsme měli digitální prá- ochrana, digitální práva ochrany osobních údajů občanů GDPR. Jak to chcete vysvětlovat? Musíme hovořit jasnými, jasnou řečí, jasným jazykem a říct si lidem, toto je problém a reálně o tom diskutovat. A samozřejmě dát si skutečně tu povinnost hovořit šířit pravdu a bychom bojovali proti fake news, protože to je součástí řešení. Dávat lidem opravdovou potravu pro reflexy, pro uvažování, pro myšlení. Jakým způsobem můžeme propojit naši národní demokracii, evropskou demokracii, aby fungovala v každodenním životě. Děkuji. Uh, už máme spoždění. A nyní, Anesino, co na sociálních sítích? Tisíce lidí nám píšou, pět tisíc lidí dívá na YouTube, 28 tisíc na Facebooku, 7 tisíc na Twitteru a zatím na Twitteru jsme trendy v Belgii, Německu, Dánsku, Finsku a dalších zemích. Mnozí z vás posíláte otázky na konkrétní témata, mnozí z vás se ptají na obecné záležitosti, například z Itálie. Tu máme otázku eh, skutečného evropského občana. Proč eh, bychom se měli cítit reprezentovaní některou národní stranou? Předávám slovo zpátky na pódium. A teď máme poslední příležitost pro naše kandidáty by požádali o podporu. Eh, takže každý z vás má jednu minutu na uzavření této debaty. Nejprve Franz Timmermans. Slyšeli jste dneska, co říkáme, slyšeli jste, jaké jsou mezi námi rozdíly. Já doufám, že jste se mohli rozhodnout, pro koho budete příští den hlasovat. Ale chci vás požádat, ať si zvolíte cokoliv, nebuďte neteční. Hlasujte Jestliže nebudete hlasovat, bude za vás hlasovat někdo jiný. Je to jako kdybyste dávali své peníze někomu jinému, ať o nich rozhoduje. Hlasujte, hlasujte pro osobu nebo pro stranu, která napraví Evropu, ale hlasujte, nebuďte neteční. Manfred Weber. If I would have the chance to ask my... Kdybych měl možnost eh, požádat generaci, zeptat se generace svých prarodičů, co si myslí o dnešní Evropě, tak by odpověděli, je to nejlepší Evropa, jakou jsme kdy měli. A 26. května bude čas ji bránit před egoisty a nacionalisty, kteří jsou dnes znovu v Evropě. Chci otevřít novou kapitolu, chci eh, vytvářet optimismus a vyhlídky na budoucnost v Evropské unii, protože je to skvělá myšlenka jednotné Evropy a řeknu to ještě jednou. Chci to provést demokraticky. Rozhodnete o tom potom vy. Máte možnost rozhodnout o složení tohoto sálu v Evropském parlamentu a e, my se budeme na základě toho potýkat s hlavními problémy budoucnu v demokratické a silné v Evropě. Děkuji mnohokrát. Margarete Vestager, dvě věci. Za prvé je důležité ukázat, že děláme změny a to nejviditelnější je genderově vyvážená komise, abychom měli stejný počet žen, stejný počet mužů. To bude odrážet naše společnosti. A ta druhá věc, eh, ty věci, o kterých jsme dnes diskutovali, jsou obtížné. Musíme se spojit, abychom to dělali, musíme se do toho pustit, ale to vyžaduje odvahu překonat sami sebe a hledat společná řešení. Síla změny přichází od vás, protože proto je důležité, abyste přišli volit. Přijďte volit, protože jinak toho využijí jiní. Děkuji vám. Jan Zahradil. I would say that... Já bych řekl, že nejspíše nikdo tady na pódiu není zcela spokojen s tím, jak dnes vypadá Evropská unie, ale máme různé recepty, co s tím. Moje země eh, přistoupila k Evropské unii před 15 lety. Já pocházím z eh, jiné části Evropy, mám jinou zkušenost a eh, možná také jinak vnímám evropskou integraci. Ehm, myslím si, že někdy tomu není zcela rozuměno v jiné části Evropy. Ehm, my třeba ehm, jsme citlivější eh, z hlediska národní suverenity nebo identity a podobně. Takže abychom mohli žít spolu, musíme to vyřešit, musíme najít způsob, jak na to a správnou rovnováhu mezi Evropou a národní úrovni. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Skakel. All over Europe, young people are... Po celé Evropě vycházejí mladí lidé do ulic, protože se bojí o svou budoucnost a obracejí se se svým hněvem a strachem na politiky, protože s tím nic nedělají. Musíme přetavit tento hněv a strach v činy. Musíme dělat to tež, musíme jednat, protože máme naději na lepší budoucnost a je možné ji naplnit. Potřebuje to ale změnu a potřebuje to odvahu. A potřebuje to také silný hlas Evropského parlamentu, který bude bojovat za ochranu klimatu, za sociální Evropu a za demokracii. A to nejenom slovy, ale také činy. A to je naše nabídka zelených všem Evropanům. Niko Kuje. Nous venons de le voir, les dirigeants européens. Eh, vidíme, že evropští lídři hovoří, ale nehovoří o ty nej, o těch největších problémech. Eh, nečelí oni sami prekaritě v pracovních příležitostí, eh, neřeší otázky daňových uniků. Mm, vidíme, že ve Španělsku se volí pro feminismus a pro Španělsko v Itálii eh, se volí tak, aby se zase vytvořila opozice proti fašismu, ale my přece všichni chceme mít takové sociální státy, kde budou všichni moci důstojně žít. My chceme hlas pro evropskou levici, která jediná může toto změnit. Děkuji vám, pane Nikokuje, a tím se dostáváme ke konci debaty. Já doufám, že jste si vybrali toho, kdo podle vás bude dobrým předsedou Evropské komise. Takže eh, děkuji a vyjádřete s potleskem ocení těmto kandidátům. Děkuji za toto diskusi. Diskuze bude jistě ještě pokračovat. A teď chci vidět, co se děje online. Na sociálních sítích bylo velmi živo. Někteří z vás chtěli, aby byly evropské volby více pokrývány v médiích. Máme tu tweety z, od francouzských novinářů, které schrnují, o čem vlastně dnešní debata byla. Byla to debata, která se vedla v úctivém tónu a byla naplněná obsahem. Děkuji, Anestino, a všem zde v parlamentu a také doma u obrazve chci říci, nezapomeňte jít k volbám někdy v květnu 23. až 26. podle toho, kde se, kdy se u vás volby konají. Ano, děkuji vám za celý náš tým, mějte krásnou dobrou noc.